ve článku 163 jednacího řádu. A nyní přejdeme k vysvětlení hlasování z dnešního dne. A zdravíme paní komisařku, která s námi zůstala až do pozdního večera. Zvláštní zpráva Evropského ombudsmana

Karima Deli sulla mobilità. A nyní přejdeme ke zprávě eh, Karimy Deli o udržitelné městské mobilitě. Máte ještě jednou slovo, pane Polčáku. Eh, chci říci, že tuto zprávu jsem nemohl podpořit. A nepodpořil jsem ji z několika důvodů. Ma l'ascoltiamo, eh, onorevole Polčák. L'ascoltiamo, eh. Noi l'ascoltiamo. Posloucháme vás, pane Polčáku. Ano, já, já hovořím také. Eh,

Všechny ostatní však budou předložena písemně, čímž můžeme uzavřít.